Vážení kolegové, posaďte se prosím. Máme mimořádně nabitý program. Takže pokud souhlasíte, zahájil bych naše dnešní zasedání. Chtěl bych omluvit našeho generálního zpravodaje Jose Manuela Fernandeze a jeho kolegy z EPP, protože současně teď probíhá v Madridu kongres. Takže se chci ujistit, že pořad jednání je schválený a říci, že společná schůze, která byla naplánovaná pro výbory Buď a Libe v úterý 27. března ve Štrasburku ve 14.15. Budeme hovořit o trialogu, který se konal 19. října takže já tak činím za nepřítomnosti zpravodaje, který připomněl naše čtyři priority. Balíček pozměňovacích návrhů k migraci a uprchlíkům, což jsou eh, díly 3 eh, a 4, včetně agentur. Za druhé, eh, to je vrácení škrtů v programu Horizont 2020 a Connecting Europe Facility. A jak připomněl Jose Manuel Fernández, také jsme nechtěli dovolit přerušení iniciativy eh, pro zaměstnanost mládeže. A konečně čtvrtý cíl, čtvrtá priorita, nutnost eh, dodržovat závazky z víceletého finančního eh, rámce platebního plánu a využití flexibility v rámci finančního rámce. Zástupce rady, lucemburský ministr Gromunia, nám připomněl pátou prioritu a tou je e, dodržování stropů víceletého finančního rámce s tím, že zdůraznil, že máme e, několik jaksi poznámek na okraj e, v minusu, a, nebo tedy, tedy s minusem, takže to bude zřejmě vyžadovat náročné dohodovací řízení, ehm, řekl bych až svízelné. A, ehm, takže nyní bych předal slovo našim zpravodaji z, k ostatním oddílům, Gerard Depré, potom pan Gajer, který je zpravodaj pro agentury. Oba se trialogu zúčastnili. Takže, pane Depré, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já budu poměrně stručný. Připomněl jsem, eh, co rozhodl rozpočtový výbor v ostatních oddílech. Už jsme hlasovali, takže k tomu se vracet nebudu. Jediná poznámka, která zazněla ze strany předsedy rady, se týkala snížení mm, počtu zaměstnanců o 5 což je součást víceletého finančního rámce a on velmi důrazně eh, připomenul, že je potřeba, aby všechny instituce dodržely tento plánovaný pokles zaměstnanců. Na to já jsem mu odpověděl, že jsou rozdíly v hodnocení Eh, rady, komise a nás eh, co se týče eh, okruhu, na který se toto vztahuje. Takže v rámci dohodovacího řízení budeme muset jednat, bude to poměrně citlivé, abychom prosadili náš názor proti názoru rady, protože zjevně rada má jedinou, eh, jediný cíl a sice ten, který jsem tady právě zmínil. Děkuji. Takže jste ho přesvědčil, že parlament dodržuje své závazky. Pane předsedo, já jsem se ho nepokoušel přesvědčit, jenom jsem vysvětloval, že rozdílně hodnotíme tyto údaje, takže o tom budeme muset jednat. Nebudu vám sdělo, nezděluji vám svůj osobní názor, pouze říkám, jak se hlasovalo v, v rozpočtovém výboru a jaký já mám mandát, co se týče pozice parlamentu. Pane Gajere, agentury? Děkuji, pane eh, předsedo. Myslím, že to mohu vzít velmi stručně, podobně jako předřečníci. Já jsem měl takovou představu na základě prvního trialogu. A e, tak jsem to také komunikoval předsednictví rady, že se pokusíme o technickou schůzku. A sice e, v takovém směru, že bychom to e, dali eh, jaksi zvlášť od toho hlavního proudu jednání a eh, zatím tedy eh, nemáme na to reakci, nevím, jestli rada chce přijmout tuto nabídku nebo ne a pokud ne, pak ten Eh, pak by se stalo, že tady ta malá část jednání eh, bude potom součástí eh, té velké části. A to jsou ty otázky výdajů a personálních nákladů, týká Frontexu, EASO a dalších. já si myslím, že takto by to zjednodušilo situaci, no a my uvidíme, jestli eh, rada eh, bude schopna toto přijmout. Eh, ještě bych chtěl k tomu přidat jednu poznámku. My trváme na své pozici, která se týká těch zvláštních nástrojů, které mají být mají se vejít do toho celkového rámce rozpočtového návrhu. Ale jestli eh, rada eh, může nechat stranou eh, více letý finanční rámec vzhledem k tomu, jak velké ty úkoly jsou, tak o tom nejsem přesvědčen, mám určité pochybnosti. a e, mají k tomu jasné názory členské země a předsednictví se k tomu jasně vyjádřilo a to v tom smyslu, že tedy jedna věc je e, financování těch úkolů a druhá věc je rozpočtová disciplína, čili e, to znamená, že tedy zde není příliš chuť jít nad rámec víceletého Eh, rozpočtového výhledu, finančního výhledu. A to znamená, že taky ta marže eh, mezi eh, rozpočtem a, a mezi tím stropem víceletého finančního výhledu, že by měla jít ještě trošku e, níž, že by se měla e, zmenšit, čili na to se musíme připravit. To, e, my se to pokusíme ve vhodném okamžiku vnést do hry. Merci. Děkuji. Takže tento trialog byl eh, svým způsobem takové zahřívací kolo před dohodováním, které bude následovat eh, po hlasování o našem usnesení k rozpočtu 2016 na plenárce. Ale cítím z toho, že tento rozpočet neměl umožnit naplnit naše povinnosti a naše závazky pro rok 2016. Kdo e, může říci, že migrace náhle poklesne? Kdo může říci, že jsme schopni uvolnit požadované prostředky pro to, abychom vrátili bezpečnost na střední východ, abychom masivně v odpovídající výši zasáhly, aby došlo k odpovídajícímu vývoji v subsaharské eh, Africe, tak abychom mohli eh, okamžitě vrátit migranty z této země, kteří se nyní nachází na území Evropské unie. Takže já tedy nevím, jestli vy ten pocit máte, ale já myslím, že náš rozpočet vzhledem k závazkům hlav států a vlád a k jejich prohlášením, pak se mi tento rozpočet zdá, že není na výši toho, co nás čeká. Jinou uvidíme. Myslím si, že dohodovací řízení bude mimořádně obtížné a musíme se připravit na určité na porozumění a určitou flexibilitu, bude to, bude to drsné. Takže tolik asi k prvnímu trialogu, který představoval to zahřívací kole. Nyní nám bylo uh, e, sdělený landing letter číslo 2 a já dám slovo komisi asi, aby nás se s tím obecně seznámila. Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit tedy o hlavních bodech eh, opravného dopisu číslo 2. Minulý týden komise předložila eh, opravný dopis opakující se, protože v této části roku eh, dochází k aktualizaci odhadů výdajů a e, takže nyní jsou e, přesnější předpovědi na další období a v tomto opravném dopise je také další významná otázka a to jsou rozpočtové dopady na poslední balíček, který byl ohlášený v záší a který by se měl e, zabývat nebo řešit uprchlickou krizi. Dovolte mi tedy, abych na úvod um, uvedl takový přehled a potom půjdu do podrobností. Čili uh, první je ten balíček k migraci. V tomto dopise komise navrhuje posílit celou řadu opatření za 1,5 eh, miliardy v závazku Eh, tedy jedná se o eh, náklady pro řešení oprchlické krize, eh, která vyžaduje zvýšení závazků o 1,5 miliardy. To obsahuje také 140 milionů navýšení závazků pro humanitární pomoc, k řešení těch nejnaléhavějších problémů ve třetích zemích, především v sousedících zemích. V rámci eh, dílu 3 je balíček eh, devíti opatření, ke kterým se vrátím a v tom, v t, a tam dochází k nárůstu závazku o 1 miliardu 380 milionů a e, závazku a 990 milionů poplat, plateb. E, Ehm, jedná se také o balíček podpory a, a, e, azylu a migrace a a v, e, o Fond pro vnitřní bezpečnost. Je to soubor opatření ve výši 94 milionů v závazcích. Druhý soubor opatření se týká pokrytí výdajů spojených s balíčkem rozdělení, relokace. Tam jsou dvě samostatná rozhodnutí rady ohledně relokace. Nejprve to bylo 40 tisíc osob, které by měly být rozděleny a rozmístěny po Unii a druhý balíček za pro 120 eh, tisíc osob navíc, čili dohromady se jedná o 160 tisíc osob, které mají být relokovány. Eh, při eh, odpovídající závazky pro rok 2016 vychází dohromady na 890 milionů v závazcích pro příští rok. A třetí část se týká Frontexu tam dochází k nárůstu o 70 milionů na operativní aktivity Frontexu, konkrétně v oblasti vracení migrantů a spolupráce s členskými státy při rozmístování tzv. hotspotů. Tam je tedy ten nárůst, nárůst v těch o 70 milionů. Čtvrtá část se týká nárůstu kapacity těch tří hlavních agentur, to znamená Frontex, EASA a Europol a e, navýšení počtu pracovníků u těchto tří agentur dohromady, kdy se očekává nárůst o 140 míst kdy v roce 2016 se očekává, že tedy už budou mít plnou obsazenost všech míst a to by mělo eh, znamenat nárůst o 60 milionů pro všechny tři. A konečně komise navrhuje navýšení o 310 milionů navíc pro eh, tu azylovou eh, komponentu za 90 milionů a Eh, na, na, a navracení 38 milionů a vnitro a bezpečnostní a, a, a e, a složku a ochranu eh, hranic 82 milionů. Toto povýš, navýšení by z, mělo e, zlepšit přijímání azylantů v členských zemí a ty, které e, jsou vystaveny nečekané velkým vlnám Ehm, migrantů by měli tedy také získat pomoc při zpracovávání žádostí a to by mělo tedy uvolnit trochu tlak tam, kde je to potřeba na vnější hranici hranie. V kapitole 3 je strop už překročený, eh, takže komise navrhuje uvolnit eh, nástroj flexibility, který je k dispozici eh, v tom stávajícím víceletém finančním rámci a dohromady včetně těch 124 eh, milionů, které byly v návrhu rozpočtu v nástroji flexibility, tak by to dohromady představovalo 1,5 miliardy, které by mohly být uvolněny prostřednictvím nástroje flexibility navíc k stropu, tedy eh, kapitoly 3. A pro představu těch řádů v eh, financování v letech 2015 a 16 eh, celková výše uvolněných prostředků bude eh, kolem 2 miliard, 2,2 miliardy, přičemž v kapitole 3 a 4 se jedná především o řešení krize, uprchlické krize. Těchto 9,2 miliard zahrnuje také eh, Svěřenecký fond pro Afriku, kde část prostředků přichází z Evropského rozvojového fondu. A nyní, co se týče zemědělské složky tohoto dopisu, což je tradiční součástí eh, opravného dopisu. Tady komise navrhuje eh, posílit eh, nouzová opatření za zhruba 700 milionů eur, z toho 500 milionů je na dočasná opatření v oblasti mlékárenství a také odvětví vepřového masa a dohromady s podpůrnými opatřeními pro ovoce a zeleninu, která byla přijata před několika měsíci po rozšíření ruského embarga na dovoz zeleniny a ovoce, a v srovnání s návrhem rozpočtu na 2016, jak byl navržený v květnu, pak tady navýšení těchto výdajů je zhruba o 700 milionů dolarů, eh, euro. A e, co se e, týče e, rozpočtu 2016, máme tam i dobré zprávy. Dobrá zpráva je, že očekávané příjmy z z poplatků z mléka a z platebních transakcí financí a z očekávaných přebytků z roku 2015 je výsledek ten, že tento příjem, který má pokrýt část výdajů, je 1,1 miliardy nad plánovaný příjem, e, když z doby, kdy se připravoval rozpočet. Takže čistý výsledek na růstu výdajů Eh, po navýšení těch příjmů umožňuje eh, stanovit závazky do eh, Evropského garančního zemědělského fondu ve výši 477 miliard pod tím, co bylo navrženo na rok 2016. Ale i přesto, že celkové výdaje na zemědělství, včetně části přerozdělení navýšených příjmů, narůstá o 660 e, milionů. V e, opravném dopise je také celá řada dalších návrhů, které rychle projdu. Za prvé je tam nárůst o 5 milionů, který by měl pokrýt poplatky a povinnosti vůči Evropskému investičnímu fondu pro implementaci eh, opatření pro malé a střední podniky, eh, v produkci EFSA a pro strategické investice. Takže tady se očekává dočasná potřeba předtím, než budou tyto poplatky pokryty samotnými uživateli eh, v těchto mm, eh, služby a toto nástroje v nadcházejících letech. Dále komise navrhuje snížení eh, očekávaných výdajů na mezinárodní rybolovné dohody a program potravin a krmiv z kapitoly 2 pro, eh, na základě eh, do posledních aktuálních informací. Komise kromě toho navrhuje také navýšení o 23 milionů v závazcích v odměňování vlastních pracovníků a to proto, aby komise mohla obsadit určitý počet míst v plánu Eh, odpovídá to tomu jednoprocentnímu, jednoprocentní míře obsazenosti. Eh, zatím rozpočet byl eh, spočítaný tak, že je tam určitá míra 3,4 neobsazenosti a nyní dochází k poklesu E, v souvislosti s, pokles, s tím pětiprocentním plánovaným poklesem počtu zaměstnanců, nicméně e, se e, místa uvolňovala rychleji, než se očekávalo a takže je možné efektivněji využít uvedený plán a a, a zpomalit, zpomalit tedy ten pokles a to e, spolu s odpovídajícími závazky bude potřeba především pro řešení e, problematiky migrační krize a k posílení e, některých služeb komise, které jsou jaksi v první linii v této oblasti. A konečně dopis uvádí, navrhuje také technické opravy ve struktuře plánu pro agenturu eh, eh, pro spolupráci energetických regulátorů, ale to je rozpočtově neutrální, je to pouze změna struktury. Takže dohromady eh, co se týče celkových výdajů, by dopad tohoto dopisu představoval navýšení o 1,7 1 miliardu 70 milionů pro rok 2016, kde by závazky vzrostly o 914 milionů. A komise doufá, že eh, tento dopis bude vzatý v potaz při dohodování na základě pozitivních zkušeností z Eh, novelizovaného rozpočtu, který byl přijatý. Děkuji. Merci, monsieur. Děkuji, pane Freza. Děkuji za toto upřesnění. Dobře jsme pochopili ty hlavní linie opravného dopisu číslo 2 a generální, tajem, generální zpravodaj a naše, e, náš výbor již toto předjímal, anticipoval, víceméně jsme to tušili, ale samozřejmě to ale potom vezmeme do úvahy až v okamžiku dohadování. Pan Depres, pan Gajer. Pan Depre, zapíšu si. Pane předsedo, já si myslím, že pan Gajer je zpravodajem za svoji frakci, má na starosti rozpočet na příští rok. Tak já mu přenechám slovo, poněvadž jak si to eh, tady musíme respektovat pořadí. Eh, děkuji, já jsem se sice eh, nehlásil do debaty, ale takovému zdvořilému pozvání nemohu odolat. Na jednu stranu jde samozřejmě o pozměňovací návrhy, eh, které jsou tedy rozpočtovou reakcí na politické rozhodnutí. Když myslím na rozmistování Eh, uprchlíků, tak eh, to je samozřejmě důležitý, rozpočt, eh, důležitý politický krok, ale samozřejmě to umožňuje také mobilizaci příslušných prostředků. Takže to je v pořádku, nicméně opět se ukazuje, že výdaje momentálně přesahují dosavadní rozpočtové návrhy jak komise, tak samozřejmě také rady, eh, rady rozhodnutí rady z léta. Čili znamená to, že eh, rada eh, prostě musí poněkud upravit svoji pozici. Ty závěry rady, na kterých se dosud pracuje, nemohou zůstat tak, jak jsou. Pro nás je samozřejmě důležitý každý signál o tom, kdy rada přijde eh, se svým upraveným stanoviskem, poněvadž to potom si nějak eh, vplynout do jednání. Čili jde o to, kdy eh, se rada přizpůsobí tomu, čemu co vlastně sama rozhodla. Měla bych ještě, měl bych ještě takový jeden detail. Já jsem poněkud překvapen tím, že komise Eh, dává, no, přiděluje odpovědnost za eh, odpovědnost za navrácení uprchlíků Frontexu, protože zatím je to tak, že toto je zodpovědnost členských zemí, když prostě v Německu někdo nedostane eh, statut uprchlíka, pak tedy je doprovozen na letiště, na německé letiště a německým letadlem otransportován jinam. No a teď eh, to ovšem vypadá, že eh, by se mm, měly tedy vzít v úvahu prostředky eh, z této evropské, čili, čili de facto jde o úkoly členských zemí, které eh, náhle tedy mají být financovány, financovány z evropských prostředků, což tedy naprosto eh, neodpovídá subsidiaritě, není to správně. Nicméně, pokud se týče Frontextu, já eh, nejsem proti tomu, když se rozšíří Eh, úloha nějaké agentury, poněvadž to dává smysl, ale skutečně navracení uprchlíků momentálně není není eh, úkolem eh, Frontexu. A pokud by to tak bylo, tak to se musíme potom zabývat také personální vybavení Frontexu a potom také tím, že tam dáme příslušné prostředky. Protože pokud to není jasné, tak se může stát, že vlastně ty peníze budou na, na uprchlíky navyšovány dvakrát. Toto je ano, k tomuto konkrétnímu bodu já jsem pochopil, že eh, tady eh, budou fungovat hotspoty pro tyto účely, tedy kam budou eh, předáváni. Pane předsedo, pokud chcete, abych eh, se zmínil o této otázce teď nebo potom, kdy? Ne, ne, ne, to jenom jsem chtěl, eh, abyste odpověděl za chvíli na to. Pak je tady eh, další bod. Je to takové trošku složité. Jestliže nám v pondělí rada říká, že eh, je důležité dodržovat rozpočtovou disciplínu a krátce poté eh, nám tady komise zveřejní, eh, zveřejní opravný rozpočet číslo 8 a tam je, že se prostě z rozpočtu komise dává navíc 9,4 miliardy. Čili to znamená, že, že eh, v tomto rozpočtovém řízení asi nikdo eh, nebude trpět nedostatkem prostředků, protože eh, já to chápu tak, že komise to odhaduje pesimisticky, a říká, že z rozpočtu 2015 eh, bere 9,4 eh, miliardy a tyto prostředky se nyní dávají eh, dávají k dispozici členským zemím. To znamená, že o tuto částku se, se prostředky, které by se platily komisi, snižují a to znamená všichni ministři financí budou rádi. A to znamená, že mohou tedy takto financovat další eh, věci a tím se ovšem oslabuje eh, to, co bylo řečeno eh, o rozpočtové disciplíně. Nejdůležitějším dogmatem pro radu je dodržování dodržování stropu víceletého výhledu, ano, tak to je ale vzhledem k těm mimořádně nebo nečekaně vysokým příjmům eh, mají členské země k dispozici více prostředků, než se očekávalo. Čili to bychom měli také zvážit ve svém politickém uvažování. A eh, také by bylo dobré eh, si uvědomit, jak, nebo odkud se těchto 9,4 miliardy vezme, z čeho budou složeny. Pane Depre. Děkuji, pane předsedo. První úvaha. Eh, eh, ano, já eh, na rozdíl od jiných situací, tak jsem rád, když vidím návrh zvýšit prostředky, pokud jde o závazky platby, tak jak to navrhoval náš rozpočtový výbor již a jak to teď navrhuje i komise v svém opravném rozpočtu číslo 2. A to v podstatě jde stejným směrem, i když asi tam budou určité rozdíly, pokud jde o částky konkrétní. Ale nicméně můžeme vytvořit společnou linii, společnou frontu proti tomu třetímu rozpočtovému orgánu, poněvadž e, víme, že to platí pro okruh 3, 4, především pro nárost humanitární pomoci, také zhruba řečeno to platí pro posílení prostředků zvýšení prostředků na zemědělství a takže já jsem rád, eh, toto kvituju s uspokojením a vidím, že když jsme spojili síly, že to vedlo k pozitivnímu výsledku. Ale nicméně mám určité otázky, pane předsedo, na, panu Prez, na pana Preza a na komisi. Zvýšení prostředků eh, v eh, okruhu 3, tak tam se hovoří o relokalizaci těch 120 milionů os, 120 eh, tisíc osob, 120 eh, tisíc osob a náklady na cestovné a tak dále, ale eh, takže 500 na cestovné, to se týká pouze těch 120 tisíc, ne a ne mm, mm, těch mm, prvních případů, kde jsme se již dohodli, že budou relokalizováni, tedy přesunuti jinak jinam. Takže já se ptám, jaký je důvod tohoto rozdílu, těch 120 tisíc, kteří se budou redistribuovat a ty budou mít jak 500 euro na cestovné, těch prvních 40 tisíc, ti ne, to nebudou mít a pokud nebudou mít, z jakého důvodu? Proč je tady ten rozdíl mezi těmito dvěmi skupinami? Druhá otázka. A teď se dostávám k diskuzi, kterou jsme již vedli předtím a která e, i v podstatě e, navazuje na pana Gajera. Frontex. Komise to již oznámila, vím, že hodlá Frontexu dát právo iniciativy, pokud jde o organizaci návratu těchto uprchlíků, ale prozatím toto právo nemá. Tudíž bychom měli asi vést diskuzi o e, novelizaci právního základu. Ale jsem překvapen a tady se vracím k jedné věci, na které jsme již trvali. Když vidím ten základ, podle kterého se budou financovat návraty, a to je ten fond AMIF, tak tam, pokud jsem to dobře pochopil, tak tam těch 38 milionů navíc, které požadujete jako závazky, tak 17 milionů je na platby a takže v zásadě to půjde z rozpočtové linky 1800302 A nicméně to mě překvapuje, když si přečtu eh, tento řádek. Podpora legální migrace do Unie a propagace efektivní integrace eh, osob třetích zemí. A takže a má se podporovat e, efektivní strategie. E, a takže v podstatě stejná rozpočtová linka se použije pro účely integrace občanů třetích zemí a zároveň pro jejich návraty. No, to mě docela překvapuje ten fakt, že vlastně my jsme vedli podobnou diskuzi a vy máte za to, nemyslíte si, že by bylo vhodné změnit, změnit znění těchto položek, eh, kde by se měl použít fond AMIF. Organizace návratu je důležitá, ale to musí být na jasném základě, na jasném právním základě i podle jasného finančního plánu a podle jasných mechanismů. A ještě mám mm, třetí otázku. Vy jste tady nehovořil o příspěvcích komise k financování fondu Madat. To je fond, který by měl ehm, dostat významné částky jednak z rozpočtu Unie, ale i od eh, příspěvku eh, státu. A v tom rozpočtu, tak jak teď plánujete, ten váš opravný eh, rozpočet číslo 2 dává dostatečné finanční prostředky, abyste mohli vytvořit tento fond MADAP, eh, aby to, mm, tam byly ty částky, které mm, byly předem již oznámeny. Já mm, myslím si, že ano, ale prosím potvrďte mi to. A poslední otázka. V rámci vyjednávání, které teď probíhají s Tureckem, původně se hovořilo o miliardě euro, pokud jsem to dobře pochopil, Turecko, ale jak si přitvrzuje a teď eh, mm, aspoň chce 30, eh, eh, aspoň chce tedy 3 eh, miliardy euro, jinak nebude jednat a to má být navíc k tomu, co mm, ještě dostávají v rámci předstupních prostředků, takže mm, pokud se dohodeme s Tureckem, tak kde to figuruje ty miliardy? a jak si kde vezmeme a to znamená, to půjde na vrub rozpočtu z roku 2016, nebo tam bude nějaká, nějaká finanční montáž zvláštní a eh, měli bychom tedy čekat, že se bude požadovat, že bychom měli zvýšit eh, prostředky o 3 miliardy euro na vrub rozpočtu eh, za rok 2016, pokud tedy k té dohodě s Tureckem dojde. Děkuji, pan Torvalds. Děkuji, pane předsedo. Já jsem měl spoždění, takže jsem přišel o určitou část tady toho evangelia, které nás naplňuje radostí, ale je zde takové eh, riziko, že možná asi řeknu něco, co již tady se řešilo. Moje pocity jsou, že to je to je taková parapodivná hra. Vždycky, když komise přijde s něčím pozitivním, tak členské státy eh, potom přijdou později krok zatím s něčím negativním a nakonec to skončí zase na nule ve finále. Nula od nuly pojde. A když se podívám na ta čísla, tak tady bychom měli řešit strukturální problémy, Mm, to se mm, týká TOJ, o tom jsme již hovořili dříve, ale my to nebudeme schopni asi řešit. Je zde nějaká šance, že budeme moci snížit eh, počet mm, těch neuhrazených faktur nějak? To je moje základní otázka, tedy platby. Potom další dvě otázky. Jedna se týká toho, pokud to dobře chápu, tak mléko a vepřové také dostanou nějakou část rozpočtu, ale mm, tady je vždycky riziko, že tady asi eh, nakonec mm, tam se vytvoří takový matematický eh, proces, postup, který nevyřeší ty problémy způsobené ruským embargem. A potom někde asi před dvěma dny jsem viděl, že platíme příliš mnoho na rybolovnou politiku mimo Evropu. A ta částka, kterou jsem viděl, byla hrozná. 600 milionů nebo něco takového. 600 milionů. Já jsem byl i s tím zpravodajem pro ty různé rybolovné smlouvy a tehdy uh, um, jsem řekl, ano, to se děje ale e, je to příliš drahé. Tehdy jsem na to apeloval, že to je příliš drahé a nikdo tomu nevěnoval pozornost. A teď ta faktura je příliš vysoká. Takže možná to byste také mohl trochu vysvětlit. Děkuji. Děkuji. Pan Maragal. Děkuji, pane předsedo. Jenom Slušná poznámka. Já bych se chtěl zeptat, eh, v podstatě to tež, co řekl pan Depres, eh, týká se to dohody mezi EU a Tureckem. Eh, takže v podstatě, hm, to již bylo řečeno, tedy jenom něco doplním. My jsme tento týden viděli, jak paní Merkelová působí opět jako hm, v podstatě předsedkyně komise snad, nebo předsedkyně rady, ale ne jako kancléřka. No, to je úžasné, eh, tedy jo. ona tedy se takto pohybovala v paláci pana Erdogana a to bylo jasné. Takže mm, to znamená, ona také vyřeší tedy otázku eh, eh, rozpočtu, když už má tuto trojí funkci. Mě to zneklidňuje trochu, když se na to podívám z celé. Mi to přijde úplně chybné nějak kompenzovat nebo se snažit tedy kompenzovat to v těch vyjednáváních tím, že se eh, budou hradit náklady na eh, ty uprchlíky k těmi mm, v podstatě miliardami a v podstatě ještě, jak si je to podmiňováno nějakým oživáním toho přestupního procesu, takže to je mm, otázka tedy politická, o tom se bude diskutovat. A teď ještě velice stručně k otázce zemědělství. Jenom bych chtěl říci, že eh, nyní nám se potvrzuje, že jde o eh, v podstatě takové řízení eh, tak, eh, této politiky, takže v podstatě se jenom to různě přeskupuje ty částky, ale nemáme reálnou zemědělskou politiku, mm, která by byla, která by vzala do úvahy tedy tu otázku nabídky v zemědělství a co je potřeba. Děkuji. Pan Kolmel. Děkuji, pane předsedo. Zazněla tady celá řada argumentů a je eh, škoda, že už odešel pan kolega Gajer, poněvadž jemu jsem chtěl dát speciálně za pravdu. Kromě této těžké krizové situace máme současně rozpočtovou šanci, která spočívá v tom, že nečekaně alespoň tedy eh, nečekaně pro většinu z nás, co zde sedíme v tomto sále, eh, máme tady eh, příjmy, rozpočtové příjmy ve výši 9,4 miliardy eur. A mě by zajímalo, jestli bychom třeba tyto peníze ne tak, jako se to dělá obvykle, vraceli tyto peníze členským zemím, ale abychom e, větší část použili jako rezervu na to, aby ty, abychom mohli plnit e, ten obrovský pojem, e, objem pohledávek, objem, který bude dále narůstat. Protože to je něco, jako bychom prostě zalévali všechny ty možné díry v našem rozpočtu. No, Eh, my samozřejmě eh, chceme pomáhat eh, těm davům lidí, kteří k nám přicházejí. Oni sem nepřicházejí z plezíru, ale prostě opravdu mají proto vážné důvody. Také je třeba jasně říci, že humanitární pomoc má za předpoklad ekonomickou schopnost pomáhat. A já už jsem řekl, že je rozdíl, jestli v Německu podle aktuálních čísel se vydávám nejméně 10 tisíc euro ročně na jednoho oprchlíka, přičemž eh, kdybychom eh, vy se soustředovali na eh, tábory přímo v těch krizových regionech, pak eh, stejným objemem peněz bychom mohli eh, obsloužit 20 nebo možná i 50 osob. Čili možná, že by bylo dobré, kdybychom tedy ty prostředky nevynakládali na boj proti syndromům, ale spíše proti příčinám. Já si myslím, že tímto eh, evropským občanům eh, hovořím přímo tedy od srdce. A já vím, že třeba u nás v Německu eh, je velice výbušná atmosféra a bylo by skutečně špatné, kdyby se tato blbá nálada přenesla na celý projekt EU. A já myslím, že bychom v příslušných odborných výborech měli žádat, aby se vážně uvažovalo o takovéto politické koncepci a také eh, bychom měli žádat komisi, aby se eh, zabývala právě takovýmto rozpočtovým eh, opatřením. Děkuji, Guardia Sabal, kolegyně Guardia Sabal, děkuji, pane předsedo, velice stručně. Takže na pana Depre, ano, on Eh, řekl, že je spokojen s tím opravným dopisem komise, protože je to v souladu s linií, kterou jsme odhlasovali v našem výboru. To je pravda, ale nemůžeme se zastavit na půl cesty, protože hm, prakticky ta část, která se týká politiky přijímání uprchlíků a všech nástrojů, hm, tak to je pokryto, ale a my ještě máme další témata, jako záruka pro mladé, o kterých musíme vyjednávat, nebo škrty podle Junckerova plánu, Horizon 2020, Connecting Europe Facility, takže to je pouze na půl cesty, kde jsme skončili. Je pravda, že to, co se předkládá komise, to není přesně to, o čem hlasoval náš rozpočtový výbor, pokud je o uprchlíky, když jsme hlasovali o uprchlících. A mě tady zneklidňuje jedna věc, to je komentář, to není otázka, nebo spíš námět pro komisi. Týká se to agentur. Poněvadž náš výbor hlasoval proto, abychom zvýšili eh, tyto částky více, než navrhuje komise, především DEO, EASO a méně eh, pro Frontex. Takže mně by se to nelíbilo teď, že komise to pochopila tak, že to téma agentur se řeší, nejenom toto téma, i ostatní témata. Tady hovořím eh, v podstatě eh, ústy našeho zpravodaje pro agentury, takže eh, když my se dohodeme na nějakých politikách, tak není možné, aby s tím rukou v ruce se neřešilo, neřešilo téma agentur a aby mm, tedy eh, se eh, to nereflektovalo v těch prostředcích, které budou mít a to eh, si přeje tedy socialistická skupina, protože vždycky musíme přece vzít do úvahy to, co tady bylo odhlasováno. To je taková úvaha a námět nebo doporučení pro komisi. Mm, zde musíme hovořit o tomto tématu až dojde k vyjednávání, k dohadování, k trialogu, protože my tedy vyjednáváme tedy jenom s radovali s komisí, takže mm, mm, pokud jde o tedy opravný rozpočet číslo 8, já myslím, že ten přijde v dalším bodu, takže já bych tady, na, mm, takže to si nechám na potom, tedy ty různé náměty, které se týkají těch 9 miliard. Děkuji, nikdo jiný nechce slovo, takže Jenom takový, taková otázka. Hodně tady eh, jsme slyšeli o tématu boje eh, proti příčinám této migrace, poněvadž eh, to, co tady vzbuzuje ty různé protesty, obavy, je, že tyto toky jsou nepřetržité a snad nikdy neskončí. To máme dojem, že se to ještě zvětšuje, to bude to horší. Takže pokud bychom uvažovali stejně jako paní Georgieva, to znamená rozpočet, který se má opírat o výsledky a výsledek který by měl být takový, že ten migrační tok skončí a proto, aby skončil, tak je třeba, aby šéfové vlád eh, hovořili, začali jednat o ochraně hranic či pobřeží a vůbec eh, ten opravný rozpočet, eh, pane Frezo, bere eh, tuto hypotézu do úvahy, kromě těch 3 miliard, o kterých jsme tady mluvili, o kterých hovořili pan Maragal a já myslím, že paní Merkelová dostala zmocnění, tedy ne od paní Mogherini, aby my máme samozřejmě vysokou představitelku pro zahraniční věci a může delegovat, eh, může zmocnit někoho jiného a určitě tak k tomu došlo. Takže je třeba doufat, poněvadž nakonec eh, komise eh, mm, více méně i reflektuje výsledky našeho hlasování, kromě tedy horizontu 2020 a nástroje CEF a budeme doufat, že i mm, rada se zachová stejně jako komise. Zatím se to tak nejeví. A v příštích dnech e, rada e, se bude muset e, postavit k tomuto opravnému rozpočtu číslo 2. Takže možná, pane Freza, mohl byste reagovat teď na otázky a připomínky, které kolegové jste vznesli. Merci, Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím odpovědět na jednotlivé otázky. Takže nejprve, abych zdůraznil, skutečně je tady silná konvergence mezi tím, co tento výbor odhlasoval v opravném eh, rozpočtu 2016 a v tím, co figuruje v návrzích v opravném dopise číslo 2. Takže k tomu, co paní Depré a, a další, pan Depré a další říkali, to ukazuje, že se shodujeme v názoru na celou řadu témat. Co se týče položených otázek, pan Gajer a pan Pelman se ptali, jaká bude role Frontexu. Je pravda, asi budu raději hovořit anglicky, protože přece jenom anglicky tu terminologii znám lépe. Takže v případě vracení eh, imigrantů, tam právo iniciativy, tam tu roli iniciativní roli nemá Frontex, ale může pomoci eh, při eh, usnadňování vracení eh, migrantů, může pomoci s organizováním společných letů do zemí původu pro osoby, které nedostanou eh, azyl nebo které nemají právo na mezinárodní ochranu a cílem je maximálně pomáhat eh, Eh, a co se týče případné revize mandátu a eh, rozsahu činnosti Frontexu, jak to navrhoval předseda Juncker na začátku roku, to by vyžadovalo důkladnou revizi celkové role Frontexu a mm, způsobu, jak to Eh, funguje dohromady eh, s eh, národní suverenitou členských států a tak dále. Ale tady je potřeba kolektivní reakce, která by byla efektivní, účinná a pomohla řešit výzvy, kterým čelíme. Čili to je částečné vysvětlení toho navýšení prostředků, které navrhujeme v obravném dopise. Co se týče dalších aspektů interních opatření pro řešení uprchlické krize, pane Depré, vy jste se ptal, jestli v opravném dopise stavíme vedle sebe opatření e, a druhý balíček. Ano, 100 milionů jde do prvního balíčku těch 40 mm, tisíc osob, které budou relokalizovány, včetně e, cestovních nákladů, které původně v tom nebyly, čili ano, má to, mají mít stejné podmínky. Co se týče nomenklatury, Eh, žadatelů o azyl a jejich vracení, vracení těch, kteří nezískají nárok. Je třeba, aby struktura také brala v potaz implementaci a v nouzových případech často potřebujeme určitou flexibilitu. To je ten aspekt inkluze, integrace, návratu. A třeba v případě rychlých operací, které musí být uskutečněny i hned, tak je otázka, jestli rozpočtová nomenklatura odpovídá této potřebě rychlé reakce. A podrobnější rozklad těch položek tam hrozí, že by to zkomplikoval potom při realizaci. Takže to je e, jenom e, věc, na kterou chci upozornit. Dovolíte, aby vám pan Depré Eh, vás přerušil a vzal si slovo. Prosím, pane Depry. Já rozumím té argumentaci pana Prezi a respektuji tyto důvody, ale já tady hovořím o té specifické rozpočtové lince, kde se současně hovoří o, integra- o opatřeních pro integraci a opatřeních pro vracení. A já nevím, jak převádět peníze z jednoho do druhého, to není stejná logika. V ostatních linkách jsou určité logické vazby, ale u této rozpočtové linky mi to prostě připadá divné. O to, to jsem chtěl říci. Dobře, takže pane Freza, máte slovo. Já navrhuji, že potom eventuálně můžeme některé věci probrat bilaterálně ještě také za účasti kolegů, kteří mají na starosti tu realizaci, tak abychom z naší strany poskytovali informované odpovědi. Nevím, jestli chcete, abych eh, bral ty otázky pro jednotlivé, eh, tu, tu tabulku 8, to, k tomu se ještě vrátím. Já jsem se ty otázky zaznamenal, takže na ty odpovím. A pane předsedo, vy jste se ptal, jestli opravný dopis o, obsahuje opatření související s ostrahou hranic a pobřeží Nikoli, nikoli v opravném dopise, to je tedy odpověď na otázku, ale komise má tuto otázku na srdci, je to eh, součást legislativních návrhů, které budou přijaty v poměrně krátké době a tehdy bude na čase se tomu věnovat. Předseda, eh, ono je to naléhavé, protože televize nám každý den ukazuje ty toky, hordy osob, které překračují hranice. To je pravda. A všichni chápeme, že je to naléhavé. A kromě toho současně je třeba vytvořit podmínky pro dobrou spolupráci v tom existujícím právním rámci. Eh, Frontex eh, vyslal apel, aby členské státy nabídly své experty, protože v členských státech jsou ty, eh, ti odborníci a ta možnost rychle uvolnit osoby a prostředky na ochranu hranic, takže v této přechodné době probíhají i akce, které mají za cíl co nejlépe reagovat na tento migrační tlak. Co se týče role agentur a jejich případného posílení, vzal jsem na vědomí e, bod paní Gardesaval, která žádá, abychom se podívali na e, otázku agentur. A chápu tady tu starost, mělo by to být součástí témat, která budou předmětem jednání, buď samostatně nebo předběžně, jak to navrhuje pan Gajer, ale tady také potřebujeme eh, radu eh, nebo přímo, že si to bude v rámci dohodování. Co se týče těch 3 miliard pro Turecko, já bych chtěl zdůraznit, že ty 3 miliardy to je řádová částka, která je předmětem jednání, to není v závěrech rady. Uh, a je jasné, že tady je eh, vůle posílit spolupráci s Tureckem, který, eh, které je klíčovým hráčem v migračních tocích a zatím je již jasné, že ten svěřenecký fond pro Sýrii, takzvaný eh, Madad, jako naděje, takže financování eh, z rozpočtu Unie ve výši alespoň 500 milionů do tohoto svěřeneckého fondu, to je jasné, to je identifikované a to eh, je vzaté eh, z předvstupních fondů a cíl je, aby členské státy mohly vytvořit dostatečnou kritickou masu, která by odpovídala potřebám. Takže tento svěřenecký fond to je hlavní nástroj v této oblasti a můžeme říci, že potřebujeme zdroje evropského rozpočtu, ale také příspěvky z členských zemí. A definice těch případných 3 miliard až ta jednání jak si dospějí do finále, tak to se potom bude muset upřesnit v nadcházejících dnech a týdnech. Co se týče zemědělství, zaznělo tady eh, ta problematika vepšového masa, V opravném dopise zatím je 29 milionů eh, určených pro eh, odvětví vepřového masa a očekává se tedy vývoj na trhu. Když to bude potřeba, tedy, tak tady bude ta možnost reagovat přiměřeně. A chtěl bych připomenout, ta diskuze proběhla už před rokem, kdy se jednalo o reakci na ruské embargo a komise tehdy v opravném dopise navrhovala snížení výdajů a zazněly otázky, zda je to dost a zda využití krizové rezervy je dostatečné. A nakonec po roce můžeme říci, že ano, že ty částky v rozpočtu byly dostatečné, naopak ještě to bylo, to na, jsme měli i přebytky, takže komise sleduje pečlivě eh, potřeby a podle toho upravuje své návrhy, takže by mělo být možné situaci řešit eh, v souladu s tím, co teď máme. Tak já doufám, že jsem těch otázek moc nezapomněl a já děkuji za pozornost. Děkuji. Děkuji, pane Frizo, za všechny tyto informace. Ano, byla řeč o Frontexu ale někteří tady ve výboru jsme byli v červenci na Sicílii, příští týden o tom budeme hovořit ve Štrasburku s kolegy z výboru Libe. Mě, eh, jak si na mě to působilo velmi eh, negativně, člověk přemýšlí, co Unie s těmi agenturami dělá. Eh, měli jsme pocit, že Frontex jenom vede statistiky, počítá počty nezákonných překročení hranic, jsme tam pozorovatele ale vlastně reálně žádnou akci neděláme, protože všechny, všechna práva eh, zůstávají a v rukou a výsady zůstávají v rukou členských států. Čili pokud se má posílit role Frontexu, je třeba to říci jasně. A mě by zajímalo, kdo bude velet. A kde, jakou roli bude mít vláda, který orgán bude eh, potvrzovat rozhodnutí. O tom budeme ještě hovořit, ale v souvislosti s touto bezprecedentní krizí mm, tak si myslím, že lze s eh, oprávněně pochybovat o rozpočtové reakci tak, jak se jeví je-li pravdou, že opravní dopis číslo 2 je pokrokem, pak jsem přesvědčený, že budeme potřebovat mimořádné prostředky, pokud chce, chceme postavit své odpovědnosti v roce 2016. V současné době prostě to mm, není vyřešené a, a kladem si otázku, zda e, vlády opravdu mají představu o tom, co se chystá. Inu, tím Přestoupíme k opravnému rozpočtu číslo 8, který vyvolal velké naděje, ale asi nám bude řečeno, že se nás to netýká a že to je součást eh, eh, postupu při rozdělování nákladů mezi členské státy a že jsme měli hezký sen, který formalizoval pan Gajer a potom. Takže pane Freza, možná mohl byste u nás přiživit trochu té naděje? Děkuji, pane předsedo. Já načrtnu klíčové prvky eh, opravného rozpočtu číslo 8. Je to eh, opravný rozpočet, který se vždy vyskytuje na konci roku, aktualizuje základ na jehož základě jsou vypočítávány prostředky, které členské státy budou platit do rozpočtu Evropské unie tomto roce ten opravný rozpočet má tři hlavní složky. Ta první je největší, jedná se o eh, recyklace zůstatku nebo znovu využití zůstatku z loňského roku z míry opravných položek z roku 2014 a týká se to odložených plateb e, šesti členských zemí, které využily možnost odložit větší platby e, do roku 2015 a 1. září tyto odložené platby proběhly ze strany těchto šesti členských zemí a ta celková částka představuje 5,7 miliard, které eh, budou eh, znovu přerozděleny do členských zemí. Druhá složka, ta se vyskytuje každý rok a jedná se o nové, uh, nový výsledek z VAT a GNI Eh, členských zemí, abychom spočítali aktualizovanou eh, míru plateb do rozpočtu Evropské unie ze strany členských států. Tam to eh, vychází na 1,4 miliardy dohromady. Další významný aspekt je, že je třeba vzít v potaz dodatečné e, příjmy z cel a příjmy z, e, ze sankcí e, vyplývající z politiky ochrany hospodářské soutěže. Z cel se jedná o příjem 0, o 0,8 miliardy navíc oproti rozpočtu a ty Sankce a úroky od představují 1,5 miliardy navíc k původně rozpočtované částce. Já jenom uvedu, že v opravném rozpočtu číslo 8 je také drobná položka, která se týká služby ochrany osobních dát, e, kde došlo ke snížení e, výdajů o 130 tisíc Eh, eur, což celkově snižuje výdaje. A nyní, co se týče příjmů a otázky pana Gajera a pana Krme, já si myslím, že si musíme jasně říci, o co tady jde. Je to otázka pokladní, když se podíváme na ty různé zdroje příjmů a jejich úpravy, a nemá to přímý vliv na výši závazků na straně e, nákladů v rozpočtu, protože rozpočet počítá s tím, že Unie potřebuje povolení závazků a plateb na straně nákladů a ty jsou omezeny víceletým, víceletým rámcem a finančním rámcem a jeho stropy na základě nákladů, které jsou rozpočtovány, komise spočítá eh, výši vlastních zdrojů, které mají být vybrány eh, z členských zemí a v průběhu roku tyto odhady jsou revidovány na základě aktuálního výběru DPH eh, a a dalších a upravuje ehm, odpovídajícím způsobem eh, stranu příjmu. A takže my nemůžeme říci, že by to bylo 9,4 eh, miliard navíc eh, pro členské země. Můžeme ale říci, že vyšší výběr cel a vyšší výběr sankcí můžeme považovat za eh, to nové, které vlastně bude přínosem víceméně pro všechny, a to je dohromady 3,2 miliardy. Ten zbytek, to je přerozdělení nákladu k financování rozpočtu mezi členské státy. Čili ne všechny členské státy na tom vydělají, některé musí zaplatit víc, jiné méně podle tedy této úpravy a přizpůsobení podle výpočtu z vlastních zdrojů. Proč komise nemůže využít tyto peníze? Když vezmeme třeba ten zvýšený výběr cel a sankcí z politiky hospodářské soutěže, a to je proto, že to nemění míru povolených eh, závazků a plateb, které jsou každým rokem stanoveny. To znamená, jestliže chceme navýšit výdaje bez ohledu na to, co je v pokladně, parlament a rada se musí dohodnout, že mm, výdaje z eh, kapitoly 3 nebo 4 se navýší, protože naš vlastní příjmy jsou kalkulovány na základě pravidel a to určuje míru přispění členských států. Čili jestliže na konci roku máme v příjmech v pokladně 2,3 miliardy navíc, které nebyly původně rozpočtované, tak to nedovoluje ale komisi vydat více peněz. Protože jediný způsob, jak vydat více peněz, je požádat Eh, tedy ty rozhodující orgány, aby navýšily eh, tedy ty částky eh, závazku. Bohužel potom takže takové využití těch dodatečných příjmů není možné. Děkuji. Takže tím se ta fotomargána ztratila a my se vracíme do naší svěrací kazajky rozpočtové. Paní generální zpravodajko v roku 2015. Ano, je pravda, že když dostaneme opravný rozpočet eh, s podobnými rysy a vidíme, že v podstatě se bude vracet členským státům, tak si klademe otázku, jak ty peníze vyčerpat eh, a mm, kdybychom je měli, co bychom s nimi udělali. A takže to je taková past, ale jak bylo řečeno, to je otázka hotovosti, cash flow a zde existuje tedy v tom opravném rozpočtu číslo 8, tedy ty, mm, ta částka, která nám neumožňuje ale změnit víceletý finanční rámec a utrácet víc. Možná bychom mohli, ale nevíme, co s těmi 9 miliardami, takže my budeme, mm, bychom žádali, museli žádat o mm, naléhavou změnu finančního rámce a abychom mohli tedy eh, tyto peníze vyčerpat eh, na nějaký nový výdaj, ale bylo by to asi komplikované a já si myslím, že eh, změna finančního rámce to necháme tak, jak jsme plánovali teď na rok 2016. Ale technicky, a to je jedna věc, ale politicky zaprvé je 9 miliard euro, když asi to je eh, i ta částka, která tady nebyla plánovaná, protože se to týká pokut vybraných a podobně, ale samozřejmě to asi mm, by nám umožnilo tedy mm, lepší manévrovací prostor s radou, protože lepší mít plus než minus a s tím do vyjednávání. A tam eh, mm, já si myslím, že to by mělo nám trochu usnadnit vyjednávání s radou ale politicky řečeno, hm, ani ne technicky, ani ne právně, ale politicky můžeme radě navrhnout, že tam jsou peníze navíc, například, že ty peníze, hm, které jsme získali díky pokutám, které ukládá Evropská unie podle evropské legislativy, tak by se ty peníze z těch pokut měly využít tedy 28 členských států v radě by měli se dohodnout tak, aby ta část, která jim přísluší, třeba aby se dala do takového e, svěřeneckého fondu, trust fund, který bude vytvořen pro Syrii, protože stejně do toho členské státy potom budou přispívat. Takže o tom bychom mohli diskutovat. A také můžeme říci, pokud si dobře pamatuji, máme zde i ten potravinový program, který také hovoří o takovém mezinárodním apelu mm, mm, mm, a možná to bychom mohli říci, tedy ne, aby rada, ale aby prostě jednotlivé členské státy individuálně v radě se rozhodly, že ty peníze navíc se použijí na potravinový program nebo na UNRU a tak dále. To znamená do mezinárodních organizací, které žádají finance. A, ale aspoň toto, aspoň se o to pokusit a přijít s tímto politickým návrhem. Doufejme, v naději, že rada to bude vidět pozitivně. Voilà qui est fait. Takže to bychom měli. Ehm, totiž otázka zní, kde se ty prostředky objeví? Budou v rozpočtu Evropské unie, nebo se objeví v rozpočtových linkách členských států, v jejich vlastních národních rozpočtech? Bude se jednat o příspěvky taky z Evropského rozvojového fondu. Každopádně ty dvě miliardy se nestratí, oni se vrátí do členských zemí. A jestliže členské státy sáhnou do kapsy, aby zafinancovali ty tři miliardy, eh, nebo eh, ochranu hranic a pobřeží, tak prostě ty peníze budou muset vydat. A rozpočtové, eh, rozpočtová pravidla chtějí, aby všechny výdaje byly financovány z příjmu, tak budou ty dvě miliardy vítané. Ale co se týče migrační politiky, my nevíme, co spadá do rozpočtu Evropské unie a co z přímých příspěvků eh, placených eh, č, přímo členskými státy do OSN nebo jiným zemím jako Turecku, Libanonu nebo Jordánsku. Dobrá, takže já myslím, že tím můžeme eh, skončit, co se eh, týče eh, přerozdělení mimořádných příspěvků, mimořádných příjmů, to bude dohodovací řízení, které bude dlouhé a frustrující. Takže jestli nikdo další nežádá o slovo, pan Marial? bych chtěl vyjádřit souhlas s tím, co právě řekla paní Guardia Saval. A e, jenom bych chtěl doplnit e, ještě navíc e, to, že musíme tedy hovořit jasně, pádně, protože politický signál má být takový, že náš parlament přece musí, má ty možnosti teď být náročný, náročný tedy vůči radě a Eh, i z těch našich vyjednávání s radou, a to především tedy s radou, myslím, tak eh, jasně vyplývá historicky, to se nám potvrdilo, to je dok, dok, dokázané, že mm, zde, eh, zde existuje taková hm, hm, jaksi marže, věnovací marže, řešit evropské problémy, takže bychom měli víc této premisy a být nároční, mít velké nároky a no, nebrát všechno tak, jak oni nám to předloží. Merci, Děkuji, nikdo jiný nežádá slovo, takže já myslím, že by bylo dobré, abychom velice rychle měli takovou tabulku, abychom tam měli mm, všechny tu problematiku spojenou s uprchlíky, s migrační politikou a aby tam bylo jasné, co tam, mm, z čo, co půjde z evropského rozpočtu a co půjde přes Evropský rozvojový fond a jaké budou ty přímé příspěvky členských států. Takový přehled. Takový přehled se připravuje teď. A mm, naše debata ale eh, v nás zbuzuje velké naděje, které vkládáme do té mid-term revision. Nevím, komise, komise má nějaké připomínky k tomu, ještě doplnit chce. Všechno asi bylo už řečeno. Chtěl bych tedy poděkovat eh, panu Larsonovi, který je ředitelem pro lidské zdroje, panu Rolanšefovi, který je eh, eh, mm, výkonným ředitelem pro Ameriku, e, e, aby nám vysvětlili, za jakých podmínek najmuli toho zvláštního poradce pro, pro mírový proces v Kolumbii v rámci tedy Evropské e, služby pro vnější činnost. Kdo si vezme z vás to slovo? Takže já myslím, že asi pan Larson. Tak pan Larsone, máte slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Ano, vysoká představitelka hodla jmenovat zvláštního vyslance pana Gilmora, bývalý irský eh, ministr zahraničí, obchodu, bývalý eh, místopředseda vlády jako zvláštního poradce. A ten jeho úkol se týká mírového procesu v Kolumbii se zaměřením na Eh, eh, výhody mírového procesu v Kolumbii a na koordinaci míro, eh, evropské podpory. Vás asi zajímají především ty otázky odměňování, takže mm, tady vám asi mm, řeknu pár detailů. Představa je taková, že začne k 1. listopadu a bude pracovat z Irska. Samozřejmě bude probíhat řada cest, ale základnu bude mít v Irsku. Také i to není e, práce na plný úvazek, ale odhadujeme, že e, to bude e, dva týdny ve dvou měsících. To znamená, když budeme jít smlouvu na rok, tak to bude asi 84 mm, dní pracovních a bude odměňován, bude dostávat eh, tedy mm, eh, eh, plat v odměnu, která přináleží kategorii AD16 a včetně tedy diet a naše výpočty nám ukazují, pokud skutečně bude pracovat tedy s tímto nasazením, tak to bude ročně odměna asi 50 tisíc euro a samozřejmě to budou mu hrazeny i výlohy na cestovné, ale nebude mít žádnou další logistickou podporu, sekretariát a tak dále, to ne. E, bude používat naše služby zde v Bruselu nebo v té, na té delegaci v té zemi, kterou navštíví asi většinou tedy v Kolumbii, také samozřejmě bude muset eh, mm, předložit eh, to své prohlášení a tak dále. To je součást smlouvy. To je stručně, co plánujeme pro toho, toho zvláštního vyslance, pana Kilmora. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Larsone. Pan Dupré. Děkuji, pane předsedo. Právě jsem slyšel eh, zástupce mm, SVČ a on řekl, že eh, my nejsme kompetentní pro odměňování, ne, my jsme kompetentní pro problematiku odměňování, ale ta, ta, ta odměna má smysl, pokud ta mise má smysl. A takže eh, tady já budu mít takovou ještě úvahu k rozdělování nákladu, ale vůbec jde o otázku vhodnosti této funkce. Mám tři otázky. A to Evropská unie, tedy Evropská zahraniční služba, má delegaci v Bogotě? A tato delegace je schopná nebo není schopná tedy e, e, být takovým interfejsem mezi mírovým procesem v Kolumbii a e, e, Evropskou unii, jinak by neměla smysl. Já chci e, pochopit tedy, jaká je přidaná hodnota potom mm, toho, že máme tedy delegaci na místě a proč by tam tedy ještě kromě toho navíc měl být zvláštní vyslanec. Já chápu, že vysíláme zvláštního vyslance, pokud jedna ze stran, ale zatím nevím, jestli zdali jedna ze stran z těch znesvářených stran, které se eh, mají usmířit, zdali by si přáli tuto přítomnost. Eh, to znamená, eh, že vyjádří zájem, aby Evropská unie se zapojila v, vě, v mediaci nebo přinesla nějaké své know-how. A takže asi to můžete podložit nějakou dokumentací. To bych chtěl vědět, zdali skutečně je zde reálné přání takto vyjádřené. A třetí, teď obecnější úvaha má, no, to je taková obecná věc. Máme celou řadu těchto mimořádných zvláštních vyslanců, kteří se rekrutují z bývalých premiérů, ministrů a podobně. Takže já si kladu otázku, zdali vůbec takováto že jak si je funkcí Evropské unie, aby rozdělovala tyto tedy jaksi si jakoby různé funkce, které se e, pod e, něčím tedy skrývají, takové trafiky, říká pan předseda. Pan Zany chtěl slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl doplnit ještě pár otázek k této otázce, kterou již velice precizně zde řekl předřečník Depres. A vycházím z faktu, že my, jak řekla komise, my jsme kompetentní, my sice nejsme kompetentní za odměňování, ale jsme kompetentní za to, zdali ta odměna je adekvátní. Proto musíme vědět, zdali tyto osoby budou plnit jaké úkoly a zdali tam jsou nějaké důvody vůbec pro takovou to funkci, takovýto požadavek. Moje otázky jsou čtyři. První, ta se týká toho, kolik osob obecně kolik osob Evropská unie již zaměstnává, ať je to v Kolumbii třeba v tomto případě, kolik osob má na starosti vztahy s touto zemí. To by bylo zajímavé slyšet, abychom vůbec pochopili, jaké lidské a jiné zdroje již se na to používají. A možná, kdyby komise mohla specifikovat nám, mm, jaké funkce, jaké úkoly bude plnit tento poradce, protože ve svém úvodu komise nám dala takovou obecnou představu, bez toho aniž by vysvětlila nějaké detaily. Protože není nutné tedy, aby on byl v Kolumbii celou tu dobu, ano, ale pokud jsem to pochopil dobře, tak on bude pracovat hlavně z Irska a poté bude cestovat na mm, ty různé mise do Kolumbie. A do jaké míry tedy ten, jde o mírový proces. Já jsem si e, nezískal další informace, ale na schůzi koordinátorů jsme o tom hovořili a tam vznikla taková pochybnost o mírovém procesu v Kolumbii, že vůbec by nějak pokročil, že by ten mírový proces pokročil a možná, že ani to neospravedlňuje přítomnost Evropské unie, aby se vkládala do tohoto mírového procesu. Takže zde, e, jako pan Depres, se ptám, zdali vůbec zde některá z těch eh, stran mírového procesu eh, požádala o přítomnost nějakého externího eh, subjektu nebo tedy o příspěvek Evropské unie. A poslední otázka. Já se ptám, mm, týká se to, jaké má kompetence ten bývalý ministr Irska, jaké má zrovna speciálně kompetence, že může působit v Kolumbii. Děkuji. Žádné jiné dotazy? Takže já mám takovou doplňující otázku. Ano, každý tady dobře ví, že Evropská unie má svoji skutečnou zahraniční politiku, ale členské státy eh, mají tu tendenci, že si samozřejmě eh, snaží uchovat svoji vlastní zahraniční politiku. A kromě zastoupení Evropské unie, je zastoupení v Kolumbii, můžete nám říci, jak jsou zastoupeny další delegace, tedy delegace eh, velvyslanci a podobně, zastoupení dalších členských států EU, a mm, tak abych eh, jste nám trochu objasnil, jak to tam vypadá s koordinací. Vy máte na starosti lidské zdroje, ale samozřejmě všechny členské státy se snaží nějak šetřit. Tedy eh, není zde takový potenciál, že bychom mohli ušetřit tím, že bychom snížili počet našeho, nebo množství našeho zastoupení? abychom spojili síly. Já vím, že to jde trochu za eh, rámec otázku odměny tohoto pověřence, ale my jsme na rozpočtovém výboru, takže my to chceme pochopit. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat za tyto otázky. Ano, některé jdou trochu za eh, rámec mé eh, odpovědnosti, takže potom dám slovo panu Ševeringovi na tyto otázky. Za prvé, já e, samozřejmě jsem citoval článek 123 a to vaše pozvání, když jste zmínil, že pokud jde o smluvní podmínky, které se zde navrhují a tak dále. Proto jsem e, vycházel z tohoto pouze, já doufám, že to by bylo jasné. A e, i, ano, máme delegaci v Bogotě, abych odpověděl na otázku číslo jedna. Já tady sebou nemám Mm, další informace, přesně kolik lidí má na starosti Kolumbii, ale tedy Kolumbii, jak tedy na úrovni delegace, tak i tady v Bruselu, ale samozřejmě tuto informaci vám mohu poskytnout. Fakt je, že to je cílená operace, toto. To je jeden konkrétní aspekt. A já jsem zmínil cesty, mise. A já si nemyslím, že to budou pouze mise cesty mezi Irskem a Kolumbií, ale e, budou to další cesty. To není úplně propojeno pouze s e, delegací v Bogotě. Ano, odpověď. Ano, máme delegaci v Bogotě. A Někdo e, se zmínil o tom, že těch zvláštních vyslanců máme hodně. Ne, ne, ne, já si nemyslím mohu hovořit za komisi, ale to je druhý nebo třetí, kterého my máme za naši existenci jednoho pro disciplinární záležitosti, který je odměňován stejně. Potom máme jednoho, nebo měli jsme jednoho, který eh, paní Ashton, která pokračovala bez odměny a potom tento, takže my nemáme nějaký obrovský počet zvláštních vyslanců, to ne. Ano, mm, zdroje, to jsem zmínil. A teď pokud jde o, vaše, o vaše připomínku, pane předsedo, ke konci. Ano, samozřejmě. To je něco, co mm, mě také hodně dělá starosti, to znamená, aby, jak protože eh, my máme delegace tedy na 140 místech, my a členské státy a teď jde o to, jak to skoordinovat. My jsme s tím již začali. To ještě bude trvat mnoho desetiletí, než budeme mít ten správný systém, ale my chceme, aby členské státy už jej spolupracovaly a mm, i dokonce mm, sdílíme často prostory společně i mm, vzhledem k rozpočtům v členských státech je to často pro ně obtížné, takže my jim navrhujeme třeba, že eh, můžeme tedy spojit prostory, ubytovat v úvozovkách jejich diplomata u nás v kancelářích, takže to teď začíná. A já doufám, že ano, to je mm, mm, taková široká otázka, o které bych rád tady diskutoval déle, ale asi bych tady na no, tady neměl s tímto zdržovat a spíše dám slovo kolegovi, aby zmínil tu politickou stránku e, jmenování zvláštního vyslance. Děkuji, pane Rasone, ale pokud nejste schopen odpovědět teď, jde, takže možná bychom se mohli ještě sejít v příštích měsících a mohli bychom o těchto otázkách mluvit. co zastoupení Evropské unie e, e, e, tam dělá. A když jsme byli na Ukrajině, tak tam to vůbec nebylo evidentní, protože tam byl zástupce Evropské unie, potom zástupce členských států a my jsme nevěděli ani, kdo tam velí. To je základní otázka. To znamená, teď pan Šefer pohovoří o těch politických aspektech. Děkuji pane předsedo, děkuji za tyto otázky. Já myslím, že mohu tady pohovořit stručně, poněvadž v podstatě lze to eh, eh, lze, eh, my vycházíme z toho, co říká prezident Kolumbie, pokud jde o vyzrálost mírového procesu. A on, když jednal s vysokou představitelkou, tak tam vyjádřil přání Mm, ta, mm, mít možnost eh, jednat s takovým eh, mm, zástupcem vysoké představitelky, který bude tedy jaksi zapojen do toho mírového procesu, do té do přípravy mírové dohody a ten proces tam hodně pokročil v posledních týdnech a doufáme, že nějaké dohledné lhůtě eh, tento proces skončí a právě eh, v tomto kontextu tedy pan prezident Santos o toto požádal vysokou představitelku. Děkuji. Děkuji, pane šefe. A eh, hm, pane Depre, vy máte otázky, chcete reagovat? Ano, já, mě velice zajímá tato otázka, kterou, tato odpověď, kterou jsme právě slyšeli, protože tady se reagovali, reagovalo na mm, žádost. To jsem chtěl vědět od samého začátku. Já samozřejmě důvěřuji z definice věci vysoké představitelce, ale v tomto spisu by se to mělo upřesnit, že to je na žádost kolumbijských úřadů a proto tedy se, eh, proto hodlám jmenovat tohoto zvláštního mm, vyslance. Pak to má smysl, když někdo o to požádá, tak potom je tam někdo, kdo bude mít tuto konkrétní funkci, která samozřejmě zapadá do diplomatických politických vztahů. Takže s potěšením jsem se dozvěděl, že to je, eh, mm, že to je na základě jednání s prezidentem Kolumbie, a na, který tento požadavek sformuloval. A když jsem před chvíli slyšel, že pan Gilmore tedy eh, bude mít ještě další úkoly, možná jsem to špatně pochopil, ale eh, on je jmenován zvláštním vyslancem pro mírový proces v Kolumbii. Žádné jiné úkoly, tedy žádné jiné poslání nemá a má jiná poslání, pane Šefere, říká pan předseda. Ne, ne, ne. Samozřejmě to obsahuje několik aspektů, ale je to jedna specifická funkce, jeden specifický úkol. Děkuji, pane Depres, je to jasné? No, to nebylo jasné, ale trochu se to osvětlilo. Dobře, takže, takže vidíte, že takové eh, eh slyšení je vysvětlující. Děkuji. Jako já myslím, že za těchto podmínek může náš výbor vydat, dát bezvýhradné stanovisko. A teď přejdeme k hlasování. A prosím, zkuste vaše kartičky, vložte je do přístrojů. To, aha, se plánovala na kolik? Na, aha, 11.30. Aha, no dobře. Takže přerušíme jednání přerušíme. Je voudrais vous confirmer ještě bych chtěl eh, potvrdit, že se sejdeme ve Štrasburku 27. října ve 14.15 s výborem Libe. To jsem již řekl, ale já to ještě jednou potvrzuji, poněvadž budeme mít k dispozici sál a i tlumočení. Alors, notre rapporteur... Naše obecná zpravodajka navrhuje, abychom hlasovali hned teď. Ano, já jsem si myslela, že mm, tady eh, byl problém s přítomností, ale já myslím, že tady nás je minimální počet, abych to bylo platné. Takže mm, je nějaký problém s tím, abychom hlasovali rovnou. Kolegové, kteří ale přijdou v 11.30, tak asi nám to budou potom vytýkat. Ne? žádné námitky a pan eh, Gajer možná bude muset předsedat, protože v 11 hodin budu muset jít na zasedání předsednictva Evropského parlamentu a budu nahrazovat pana Buska tam. Takže... Alo. Dobře. Budeme tedy pokračovat tam, kde jsme skončili a dám slovo Eh, Aider Guardia, Guardia Sabal, je to návrh, žádost o eh, transfer. Ano, velice rychle, pane předsedo, to eh, podle principu transparentnosti musím říct, že to není problém a to je použití tedy mm, mm, částky, která nebyla vyčerpána, a, mm, takže, takže já navrhuji, abychom hlasovali pro tento transfer. Někdo asi nechce hlasovat, protože tady mám eh, 13 vložených kartiček a pouze 11 se vyjádřilo. Bon, bien, le scrutin est clos. Dobře, končím hlasování. Transfer byl přijat 9 ku 2, 1 se zdržel. A nyní dám slovo pokud jde o další oddělení Gerardovi Depresovi, který zastupuje Moniku Holmajer. Mm. On má mandát, pověřen je. Euh, ano, Pane předsedo, to mě trošku překvapilo, tady ta reakce eh, ze strany některých eh, z mých nejlepších kolegů, tak mi to potom musí vysvětlit. Samozřejmě, máme tady tři návrhy transferů, které eh, zde máme odsouhlasit a ty tedy formálně dal dohromady paní Holmajer. Jeden se týká výboru regionu a druhý se týká Evropského hospodářského sociálního výboru. Já jsem to a ta velice pečlivě přeskoumal. Ve, třech obech, ve všech třech případech jde o rally e, tedy o ty prostředky z určitých linie, to jsou tedy, e, ty, to jsou tedy e, to otázka tedy do, těch malých dodávek, kancelářský potřeb a tak dále, takže v zásadě jde proto, aby se tyto částky mm, převedly na otázku bezpečnosti, zabezpečení budov, tedy fyzickou bezpečnost i eh, bezpečnost počítačovou, což v podstatě je cíl, který my vždycky také sledujeme ve všech institucích. Takže já navrhuji, po té, co jsem to zanalizoval, abychom je unblock odsouhlasili. Abychom odsouhlasili unblock transfery těchto prostředků, což podle mě je odůvodněné a rozumné. Takže podle eh, článku 25 finančního nařízení není nutné o tomto hlasovat vzhledem k těm částkám, které se týkají těchto transferů. Takže pokud nejsou námitky, tak ano, máte pravdu, tyto transfery jsou přijaty. A mm, Nikdo nechce slovo k politice, eh, k realitní politice, politice budov, zprávy budov. A do bodu různé má někdo zájem se vyjádřit? Ne. Takže potvrzuji, že naše příští schůze bude 27. Eh, října, potom 12. listopadu od 9 do 12.30 a od 15 do 18.30 v Bruselu, potom 19. listopadu od 9 do 12.30 tady v Bruselu opět. Tím končím schůzi. Eh ben, c'est bien. Thank you, Mr. Geyer.